evropském integračním procesu v případě Kosova a opět dám slovo paní státní tajemnici. Prosím, uměte se slova, děkuji. Paní předsedající, pane komisaři, vážené poslanky, vážní poslanci, dámy a pánové, dovolte mi nejdříve poděkovat eh, paní zpravodajce Ulrice Lunaček za její práci o Kosovu a celému parlamentu za možnost eh, projednat tuto otázku. Nejdříve připomenu, že Rada ve svých závěrech z prosince 2014 zaznamenala parafování dohody o stabilizaci s Kosovem. A parlament bude na vědomí záměr podpisu a uzavření této dohody co nejdříve. Rada rovněž vítá konec konce politického zablokovaného stavu a snahu politických sil se pustit do politického programu a dialogu na vysoké úrovni s Bělehradem. Vyzvali jsme Kosovo, aby realizovalo veškeré reformy, které jsou nutné, které jsou obsaženy v stabilizační a asociační dohodě. Pokrok na evropské cestě má zásadní význam pro Kosovo a pro celý region. Občané Kosova si zaslouží, aby konkrétní výsledky byly splněny a aby byly vyřešeny ty nejdůležitější otázky. Důsledné politické nasazení bude nezbytné pro řešení těchto výzev. Zemna by měla být věnována pozornost zlepšení podmínek právního státu, včetně nezávislosti justice a zintenzivnění boje proti organizovanému zločinu a korupci. Vítáme dosavadní pokret, pokrok Kosova, ale také připomínáme, že Kosovo musí řešit nedostatky v oblasti vízového dialogu, zejména zmírnění eh, migračních rizik v souvisejících se zjednodušením vízových postupů. V tomto směru potřeba strukturálních ekonomických reform, eh, řešení vysoké nezaměstnanosti se stávají stále naléhavějšími. Důležité reformy, jako je volební reforma a reforma veřejné zprávy, jsou i nadále prioritami ochrana menšin musí být řešena. Důraz komise na Národní program ekonomických reform se také týká Kosova. A věříme, že tento přístup poslouží jako pomoc Kosovu v přilalizaci ekonomického balíčku. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nor- proces normalizace se Srbskem zaznamenal významný pokrok. Kosovo musí zachovat aktivně a konstruktivní zapojení do tohoto procesu. A dialog je zásadní pro pokračování na evropské cestě jak Srbska, tak Kosova. A proto normalizace vztahů by měla být klíčovým úkolem pro Kosovo. A v tomto směru dovolte, abych přivítala pokračování dialogu na vysoké úrovni mezi Bělehradem a Prištinou 9. února a dokončení dohody v oblasti justice v Kosovu. Je to krok směrem plné realizaci bruselských dohod, kterých by mělo být dosaženo co nejdříve. Rovněž vítáme dohodu mezi premiérem Mustafou a premiérem Vučičem, aby spolupracovali v oblasti regionálních zájmů, co se týká zejména nelegální migrace z Kosova, která se také odráží ve vašem usnesení. Rada bude i nadále sledovat snahu Kosova o viditelný pokrok při normalizaci vztahu se Srbskem, což znamená realizaci v dobré víře všech dosavadních dohod, tak, aby Kosovo a Srbsko mohlo pokračovat na svých na své cestě k Evropě. A dohoda o stabilizaci a asociaci bude základem pro vz, rozvoj vztahu mezi EU a Kosovem. Konečně, Kosovo by mělo i nadále úzce a efektivně spolupracovat s Eulexem a aktivně přispívat plnému naplnění nového mandátu Eulexu. Kosovo by také mělo jako prioritu realizovat politické závazky pro vytvoření zvláštního soudu pro případy plynoucí z vyšetřování zvláštní vyšetřovací skupinou tím, že schválí veškeré příslušné právní změny. Děkuji vám. Děkuji a nyní za komisi pan komisař Hán. Eh, Vážená eh, paní eh, předsedkyně, Paní státní tajemnice, vážení poslanci a poslankyně, eh, vítám eh, ten, eh, ten, návrh, ten návrh zprávy o pokroku Kosova. Evropský parlament i komise sdílení eh, stejnou vizi o, eh, o evropské budoucnosti Kosova. My chceme i nadále podporovat eh, tuto úzkou spolupráci a Kosovo jsme připraveni podporovat parlament a zpravodajku paní Luňáček v nadcházejících měsících i letech no a prohlubování, v prohlubování Kosov, tedy evropských vyhlídek Kosova. Během eh, své nedávné návštěvy v Prštině jsem zdůraznil, jak je třeba eh, provádět hospodářské reformy, aby byla proloubena eh, konkurenceschopnost Kosova, aby byly vytvářeny vyhlídky pro kosovské občany. To pomůže vyřešit ty základní problémy v té, toho v vystěhovalectví. Hmm. My eh, nadále klademe důraz na eh, vládu zákona, reformu veřejné zprávy a posílení eh, socioekonomického vývoje. Všechny tři aspekty jsou nezbytné a pokrok v této oblasti povede k, nebo mm, přinese bude, bude politicko-ekonomicky přínosný pro Kosovo tedy. Minulý rok v červenci jsme ukončili vyjednávání o stabilizační a asociační dohodě a zahájili jsme nebo parafovali jsme ten text Kosovem. Jak víte, tak tato dohoda je jenom z EU, není smíšená. A rád bych zdůraznil, že je jak komplexní, tak robustní a týká se stejných oblastí jako ostatní dohody v regionu. Jakmile bude provedena, tak jsem si jistý, že bude minimum praktických rozhodnut, roz, eh, rozdílů mezi ní a jinými eh, dohodami. Eh, na základě tohoto vyjednání této dohody se teď překládají návrhy závěru rady. Mělo by to být dokončeno do konce měsíce a já chci na začátku dubna předložit příslušný balíček a to radě ke schválení. Chceme, aby eh, Rada souhlasila podpis dohody eh, někdy na jaře později a místo předsedkyně Mogherini eh, mm, to potom předložila tomu, této sněmovně ke schválení. Parlament musí zahrát důležitou roli v schválacím procesu. Pokud ta dohoda má vstoupit v platnost na začátku roku 2016, což je i dále náš cíl, tak bude důležité, aby eh, se k ní přistupovalo efektivně. Samozřejmě jsme připraveni podporovat eh, celý ten proces. Jakmile parlament eh, vyjádří svůj souhlas, tak rada bude moci přistoupit k závěrům v SE. Ratifikace eh, členskými eh, státy eh, není nezbytná a proto, jakmile to jednou uzavřeme, tak smlouva vstoupí nebo dohoda vstoupí v platnost okamžitě. Dohoda s Kosovem bude milníkem v vývoje vztahu mezi EU a Kosovem. Poprvé tady bude smluvní vztah mezi Evropskou unii a Kosovem. Tento vztah stanoví práva a povinnosti, tedy e, přínosy a e, také e, stanoví povinnosti a závazky. Mm, obě strany se určitě budou mít čas tomu přizpůsobit, ale jsem si také jistý, že implementace této dohody bude ku prospěchu obou a těším se na trvalou podporu parlamentu v tomto slibném procesu. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, vážení kolegové. My musíme skončit eh, v debatě v 11 hodin dnes. Nepřijmu tedy eh, modré karty, ale eh, uznávám, že šest kolegů chce jednominutový projev a teď vám pořádám paní Lunáček na tři minuty. Paní komisařko, paní ministrině, Děkuji všem, všem stínovým za velmi dobrou spolupráci, abychom dospěli ke koncenzuálnímu návrhu, který, jak věřím, získá širokou většinu zítra. Nejdříve řeknu, jak se hovořilo o Kosovu v posledních měsících v řadě členských států. Dostalo se do titulku díky tisícům uprchlíků, kteří přicházeli přes Maďarsko do Rakouska, Německa a dalších zemí a to opět vyvolalo zájem o kontext situace v Kosovu a jsem ráda, že to v posledních týdnech ustoupilo, protože řada lidí v Kosovu si uvědomila, že iluzorní přísliby na základě FAM jsou skutečně iluzorní a žádáme v této zprávě, aby jak Srbsko, tak kosovské úřady omezili pašeráky lidí, kteří krmí tyto iluze abychom v budoucnosti neměli tolik žadatelů o azyl v členských státech, ale chci také jednu, říci, jednu věc říci jasně. V této zprávě jako jinde požaduji eh, rychlo, rychlé zjednodušení vízového režimu s Kosovem. Kdybychom měli jednodušší vízový režim, tak by lidé necít, se necítili tak uzavřeni ve své zemi, aby mohli odjet na tři měsíce do Evropské unie a vrátili se a neměli pocit, že musí odejít z Kosova, protože je nic jiného nečeká. Komisař Avramopoulos řekl nedávno, že Kosovo nastoupilo do, do poslední rovinky a má dobré zprávy pro Kosovo. Věřím, že se tak stane. Samozřejmě ekonomická a sociální situace se musí zlepšit zejména pro mladé. A boj s korupcí a organizovaným zločinem musí být důraznější, zejména ze strany nové vlády, zejména v, na nejvyšší úrovni vlastních eh, stranických organizací, protože jinak se situace nezlepší. Vítám také, že byla vytvořena vláda po eh, půl roku ve slepé uličce, ale dvě ženy ve vládě, která má 21 členů, není dostatečné. Věřím, že kosovské schromážení schválí zákon o zvláštním soudu. A to se netýká celé kosovské osvobozenské armády, ale jenom několik jedin, některých jedinců, které, kteří mohli spáchat zločiny. Jsem ráda, že dialog s Bilarem pokračuje a kosovští poslanci se nemohou zúčastnit regionálních setkání. Například eh, v, v parlamentním procesu Rady pro spolupráci v jihovýchodní Evropě. Takže i zde je potřeba změny a jednu věc jsem kritizovala, pět členských států neuznává Kosovo. A to blokuje pokrok a jsem ráda, že komisař Hahn vyhlásil, že dohoda o stabilizaci a asociaci bude předložena radě a Kosovo se dostane dále. Nemohu zde přečíst další body, týká se to Eulexu, vyšetřování tvrzení o korupci v Eulexu to porušuje kredibilitu EU, je potřeba rychlého vyšetřování. Já věřím, že hlasování proběhne uspokojivě zítra. Paní předsedající, děkuji paní Lunaček. Dalším řečníkem je pan Adaktuson, ale nevidím ho v sále, takže nyní pan Panzeri na dvě minuty. Grazie, ringrazio per Děkuji. Eh, děkuji naší kolegyni paní Lunaček za její práci a také za monitorování politického vývoje v Kosovu. Máme usnesení, které mi připadá vyvážené a myslím si, že je to správná cesta do budoucna. Kosovo je v období přechodu a transformací. A je nepochybné, že jsme pozitivně vyhodnotili eh, tento politický přechod v rámci nové vlády. Teď je nutné pokračovat na této cestě reform, které musí být prováděny při velké angažovanosti a je nutné zdůrazňovat úlohu zákona a justice a občanských práv. Také je nutné, abychom bojovali proti korupci a proti organizovanému zločinu. Dále je nezbytné, abychom podporovali politiku, která by skoncovala s nezaměstnaností mladých. To znamená, je nutné uplatňovat programy ekonomických reform. Bude to zatěžkávací zkouška pro tuto vládu. Uvidíme, zda je schopna provádět tato opatření. Evropská unie bude podporovat a pozbuzovat tuto vládu, aby těchto cílů bylo dosaženo. Nicméně mm, je tady určité znepokojení, které se týká zvláště nezávislosti a spolehlivosti rozhodování soudců. Musí eh, být vytvořena justice. Podle justice se právě eh, posuzuje eh, daná země. A pak je nutné uplatňovat EULEX a bojovat proti korupci a zajistit transparentnost, protože se jedná o důvěryhodnost samotné Evropské unie. A v důsledku toho bych řekl, že je nutné, aby Kosovo šlo cestou demokracie. A to vyžaduje stabilizaci regionu. Na dvě minuty pan Karsky. Vážená paní předsedající, eh, pane komisaři, eh, paní ministrině, dámy a pánové. V roce 2000 2005 zpráva německé agentury e, popsala Kosovo i jako e, velké, e, no, velkou mafiánskou síť, kde není možné vytvořit žádnou společenskou politickou strukturu. Ale mezinárodnímu společenství to nezabránilo společenskou Eh, tedy mm, eh, nezávislost Kosova uznat. Eh, byl to velký, byla to velká chyba. Uznat stát, který nesplňuje definici právního státu a uznat kriminální skupiny, které tam působí. Dnes eh, několik desítek mafiánských klanů řídí tento systém eh, a mají velké eh, přínosy, zisky z obchodu s lidskými orgány a s heroinem. Také vyjednáváme se srbském. Angažma ve věci Kosova ovlivňuje naši společnou politiku a podívejte se, co je jasném zájmu Eh, Ruska. Putin chce znechutit eh, Srbsko od přibližování k Evropské unii. Pokud přijdeme o Srbsko, přijdeme také o celké Balkán a odevzdáváme ho do eh, ruské zóny vlivu hospodářské i politické. Pane, pan komisař tady upozornil na další ústupek, který máme udělat vůči Kosovu. Už jedním ústupkem bylo předčasně ho uznat a teď máme Tady máme mít ne umluvu se s členským státem, se jednotlivými členskými státy, protože některé členské státy eh, to neuznávají, tak tady budeme mít eh, dohodu jenom s Evropskou unii. Jednou jsme udělali chybu, uděláme chybu znovu. Děkuji. Na dvě minuty eh, paní Boutmans. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, paní zástupkyně rady. Samozřejmě musíme nejdříve poděkovat paní Lojáček za svoji eh, práci, eh, za tuto vynikající a vyváženou zprávu. Kosovo mám opravdu eh, blízko k srdci. Třikrát jsem tam měla čest ho navštívit, také s belivalým belgickým králem a také s premiérem Gifrostatem, kdy to bylo hned po válce. Potom v roce 2010 jsem se vrátila. Samozřejmě Kosovo se posouvá směrem k Evropě na papíře, ale v praxi se to ještě musí udělat hodně. Myslím, že ta zpráva velice dobře poskytuje přehled o tom, jak je naplňována reformní proces i o výzvách, které ještě před zemí stojí. Pro mě a pro frakci ALDE myslím, že je na čase, aby Kosovo Eh, se dostalo k statutu plně eh, uznávaného nezávislého státu, který musí být v Evropské unii. Jedná se o jednu z nejchudších a nejkorumpovanějších zemí v Evropě. Máme tam 35% eh, zaměstnanost. Pršina opravdu naléhavě potřebuje pomoc Evropy, aby se dostala směrem k právnímu státu. Boj proti korupci a organizovanému zločinu eh, určitě eh, zabrání exodu občanů eh, teď za posledních měsíc, a mimochodem těch 30 tisíc kosovanů utíkajících za poslední měsíc, myslím, že nepravděpodobné číslo je třeba podpořit sociálně hospodářské Eh, reformy, eh, ať se eh, lidé vrátí do Kosova, do své krásné země. Když se tam podíváte, uvidíte, jak je krásná. Opravdu všichni bychom měli podporovat Kosovo v reformním a integračním procesu. Děkuji. Děkuji. Teď minutu má slovo pan Chryzogonos. Thank you. <laughs> It's late. I should be... Ano, je pozdě. Děkuji paní předsedající. Před 16 lety některé státy členské eh, Evropské unie a Spojené státy se rozhodly porušit zásadu neměnitelnosti hranic a proto část srbského území se stala protektorátem. A od té doby vláda Kosova prokázala, že, je, že to byla chyba. My to v této zprávě také konstatujeme. Samozřejmě HDP narůstá v této země, ale vše končí v rukou organizovaného zločinu. Počet eh, nezaměstnaných narůstá a vystěhovalci také 200 tisíc osob. Máme milion 800 tisíc lidí nyní, vývoz je neexistující, nezaměstnanost neustále roste. Korupce je všemocná. Unie by měla uznat své selhání a neměla by se tam vněšovat. Děkuji. Pan Castaldo. V roce 2005 jsme v situaci, kdy naši sousedé z Kosova čelí velmi obtížné situaci. Čelí obrovské 30% nezaměstnanosti, 50% pro obyvatele Kosova do 30 let, polovina lidí pod Prahem chudoby, emigrace. Jsme v situaci, která je katastrofální. Tisíce osob emigrovali do Německa a stávají se obětmi zločinných spolčení albánských. Kosovanů musíme vést skutečnou ekonomickou a sociální politiku, aby se tato země pozvedla. Protože pokud eh, děti Kosova nebudou schopni se vyrovnat s touto výzvou, tak budoucnost Kosova je spochybněna. Děkuji paní Lunaček za odvedenou práci avšak Srbsko a Kosovo budou muset jít předu společně směrem k přistoupení a společně tak musí učinit. Děkuji, paní Morvaj tu není, ale je tu pan McAllister na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, před třemi týdny jsem byl v Kosovu a mimo jiné jsem tam hovořil také s premiérem Mustafou. A mm, téma tam byl také a já bych chtěl výslovně poděkovat paní Lunaček za moji eh, politickou skupinu. Takže převládající téma v Preštině bylo, eh, byla vlna vystěhovalců, žadatelů o azyl v Evropské unii. O tom se tady hovořilo a Německo je jednou zemí, která je tím nejvíce postižena. První důležité opatření je dodatečné kontroly na hranici. Vypadá to tak, že zde je určitý krátkodobý výsledek, ale já bych chtěl využít této příležitosti vzhledem k tomu, že velvyslankyně Kosova u Evropské unie sleduje tuto diskuzi, abych zdůraznil to, co řekla předřečnice. Rozhodující je informační kampaň na místě. A e, je nutné tedy šířit informaci, že je to bezpečné e, místo a že žadatelé o azyl nemají žádnou šanci v Německu. A středně době ta situace v Kosovu se zlepší pouze tehdy, pokud se tam znatelně zlepší ekonomická situace a Německo je ochotno k tomu přispět. Měli bychom tedy společně podporovat tyto změny v Kosovu. Nyní na minutu dostává slovo pan Viotti. Děkuji, paní předsedkyně. Roku, rok 2014 byl podstatný rok pro Kosovo z hlediska zbližování s Evropskou unii byla mm, podepsána dohoda. Mm, to je velmi důležité, ale nesmíme se omezit na tuto dohodu. Je nutné, aby ten vývoj sledoval, k, e, šel směrem k jednotnému trhu. Pravdou je, že rok 2014 byl podstatný rok pro situaci v Kosovu. E, také z hlediska e, občanů této země. Víte, že se také organizoval první eh, den v této zemi proti homofobii. A já jsem rád, že se toto děje. Eh, pravdou je, že v Kosovu se eh, neobjevovaly nějaké nepřátelské projevy z hlediska tohoto dne boje proti homofobii. Já vím, že ještě tady je určitá cesta, kterou musíme urazit. Děkuji paní Lonáček za eh, tuto eh, zprávu a budeme to podporovat. Floor is now given to Mr. Джамбашки. Председател, уважаеми комисар Хан, уважаеми колеги, бих искал първоначално да пред... Пане, paní předsedající, vážení pane komisaři a vážení kolegové, nejdříve bych poblahopřel paní Luňáček, které si velice vážím ke eh, skvělé zprávě. Obnášelo to velký kus práce, já jsem byl stínovým zpravodajem a ta zpráva opravdu eh, to pokrývá hodně z toho, co zatím bylo dosaženo. A také eh, je tam celá řada výzev. Je velice důležité zmínit obvinění z korupce, v Eulexu a také e, pašování drog a závažnou trestnou činnost. Ale nejvíc se oblávám toho, že v Kosovu mají být základny zahraničních bojovníků, kteří cestují do Evropy a ohrožují náš kontinent. Tomu je třeba věnovat pozornost. Děkuji. A teď má slovo pan Kjučuk na minutu. Уважаеми господин комисар, Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, изминалата 2014... Paní ministře, pane komisaři, rok 2014 byl významným rokem pro evropskou integraci Kosova. Э, asociační a stabilizační dohoda byla spuštěna a konaly se volby a veš, všichni mezinárodní pozorovatelé prohlásili, že byly demokratické a transparentní přes obtížný politický dialog mezi hlavními politickými stranami, který trval půl roku a konečně vznikla vláda. Kosovo musí není pokračovat s klíčovými reformami, které pomohou zlepšit hospodářské prostředí. Problematická oblast je justice, transparentnost, organizovaný zločin a vysoká míra korupce. Je nezbytné zahájit ekonomické reformy, abychom mohli bojovat s nezaměstnaností. A z tohoto důvodu si myslím, že Rada musí schválit rozhodnutí a podepsat rámcovou dohodu o účasti Kosova na programech EU. A to pomůže ekonomickému růstu Kosova a podpoří spolupráci s EU v různých oblastech. Děkuji, pan Tekeš, na jednu minutu. Paní předsedající, v ostrém rozporu s euforií po nezávislosti. Beznaděj, kterou nyní vidíme, je znepokojivá. Zhoršující se vnitřní situace, chudoba, nezaměstnanost a veškeré problémy, mezi nimiž občané nového státu se nemohou těšit z nezávislosti a podpory EU a tisících se rozhodují pro emigraci. A je to zejména domácí politická třída, která odpovídá za tuto beznaděj. Ale v tomto kontextu mezinárodní společenství, které uznalo nezávislost, nese odpovědnost za to, že pomohlo Kosovu v této prohlubující se krizi. A EU může řešit situaci pouze integrací doma. Ty vlny migrace je třeba integrovat doma. Není, neměli bychom vytvářet překážky Kosovu při integraci, ale pomáhat eh, při rozvoji této provinci. Dalším řečníkem na jednu minutu je pan Molnár. Děkuji, paní předsedající. V roce 2008 Evropa umožnila vyhlášení nezávislosti Kosova a mírový proces na Balkánu byl zahájen. Členství v EU je na dosah pro Kosovo. Vlna migrantů v roce 2014 jasně ukazuje, že jsme udělali dost. Jak je možné, že třetina obyvatel je připravena opustit svou zemi? Jak je to možné? Obyvatelé jako s mají dvě možnosti. Buď se vyrovnat s chudobou doma, nebo se snažit uniknout a založit si novou budoucnost na západě. Evropa se musí postavit čelem ke své odpovědnosti. Odpovídá za všechny obyvatele Kosova. Jako za ty, kteří jsou doma a za ty, kteří opouštějí Kosovo směrem Evropa. Vidíme extremistické strany, které využívají tyto politické otázky. A někdy i vládní strany hovoří o těchto migrantech jako ekonomických migrantech. Evropa má velkou odpovědnost, členské státy mají velkou odpovědnost. Děkuji, měl jste jednu minutu. A nyní má slovo pan Kukan na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Vážíme si práce paní Lunaček a také děkujeme za nasazení ve věci Kosova. Po dlouhé přestávce po volbách nová kosovská vláda se musí soustředit na podstatné problémy týkající se rozvoje země a je zřejmé, jaké jsou dopady neúspěchu v ekonomické a sociální politice. Kosovo musí naléhavě řešit ekonomický rozvoj a nesmírně vysokou nezaměstnanost. Poslední růst žadatelů azyl je jenom jedním z viditelných dopadů. Za nás musíme být připraveni schválat dohodu o stabilizaci a přistoupení a také zjednodušit vizový postup. Na druhé straně je klíčové, aby nová vláda se stanovala priority v oblasti boje s organizovaným zločinem a korupcí. A stále očekáváme výsledky vyšetřování týkajících se tvrzení o korupci v Eulexu. Pokud chceme být důvěryhodní, a my chceme být důvěryhodní, měli bychom být schopni tyto věci osvětlit. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Pan Liberacky na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Chci poděkovat paní Lunáček za vyváženou zprávu. Vítám poslední větu komisaře Hána, že je to slibný proces. V rozpravě jsme hovořili o nedostacích, problémech. Dokonce je možno říci, o velmi negativním vývoji v zemi. A to jasně uvedl pan Karský. Základním problémem pro obyvatele je vyhlídka a možnosti. Jaké jsou jejich možnosti v této malinké zemi? A když hovoříme o jejich možnostech, aby se stali přidruženým členem a členem tak je třeba jim nabídnout tuto perspektivu. My jim to dlužíme po veškerých zkušenostech tohoto regionu. Děkuji a není Catch the Eye a prvním řečníkem je na jednu minutu pan Bogovič. Pridružujem se čestitky in zahvali gospe Lunoček za dobro poročilo, ki res... Já bych se připojil připojil k těm, kteří poblahopřáli paní Lunačkové eh, k této vynikající zprávě, která jasně ukazuje, jaká je v současnosti situace v Kosovu. Eh, my jsme před chvílí hovořili o zprávě, která se týkala Srbska a musím konstatovat, že i zpráva o Kosovu je vynikající. Zdůrazňuje klíčové problémy, eh, které existují v této době Hovoří se mm, v této zprávě o organizovaném zločinu, dále se poukazuje na problémy uprchlíků, kteří hledají budoucnost v jiných zemích. Také se hovoří o nedostatečných pracovních příležitostech. Chtěl bych se připojit ke všem těm, kteří zdůrazňují význam dobré spolupráce se Srbskem, protože to je velmi důležité pro budoucnost obou zemí. Děkuji na minutu a pan Frunzulica. Děkuji, eh, paní předsedající. Dámy a pánové, já vítám eh, usnesení schválené na výboru AFED a myslím, že to je pozitivní krok vpřed. Je třeba vyvíjet větší eh, úsilí eh, na posílení eh, soudního systému na boj s korupcí a organizovaným zločinem, na přijetí organizovaných tedy reform a na podporu trvalé udržitelného rozvoje. Také podporuji transparentnost médií a roli žen v Mm, ve vládě mm, a také podporu eh, vyjednávání s Srbskem. My v Rumunsku sledujeme tato eh, vyjednávání velice bedlivě a budeme k ním přilížet. Je třeba eh, při prohloubit spolupráci v boji proti radikalismu a terorismu a je třeba posoudit celkovou efektivnost mise EULEX. Plná transparentnost je nesmírně důležitá pro důvěryhodnost evropských institucí. Děkuji. Děkuji, pan Moráš, minutu. No, děkuji, paní předsedkyně. Mm, extremisté eh, v Kosovu znepokojují celý tento region. Bylo mnoho podezřelých osob, eh, které eh, cestovaly do Iráku a do Syrie. Nevládní organizace také mají informace ohledně Saudské Arábie a Kataru, do kterých také tito lidé jezdí. Eh, a eh, Evropská unie je znepokojena masivním přílivem uprchlíků, a potom eh, albánský nacionalismus, to je další problém a také snaha odštěpení a připojení se k Albánii, to je další problém. A na závěr, paní předsedkyně, si kladu otázku, jak může vypadat budoucnost pro Kosovo v Evropské unii, když pět členských států Evropské unie neuznali Kosovo. One minute, Mr. Jakovič. Teď na minutu pan Jakovič. Kosovom jsou veliké reformy. Želimo podupriti Kosovo. Uh Kosovo mm, probí, e, tedy dělá spoustu velkých reform, chceme ho podpořit na cestě k e, Evropě, ale reformy jsou naprosto nezbytné. Rád bych e, zejména zúraznil něco, co tady zatím nikdo nezmínil a sice, eh, že je nezbytné chránit práva srbské eh, menšiny, srbského společenství v Kosovu. Já jsem vždycky byl pro práva menšin, také pro Srby, eh, tady za Srby v Chorvatsku a proto musím tady pozvednout hlas na obranu Srbů v Kosovu. Rád bych řekl, že když tady hovoříme o budoucnosti Balkánu a hovořili jsme tady dnes o budoucnosti Balkánu různě, Eh, jeden den, jednoho dne bych rád, aby celý Balkán byl v EU, protože si myslím, že je to opravdu i jediná eh, skutečná budoucnost pro tuto část Evropy. Děkuji, pan Karla madam president Děkuji, eh, paní eh, předsedající. Vzhledem k tomu, že sám eh, mám romský původ, musím poukázat na dlouhou historii romské menšiny v Kosovu. Jsou tam velké problémy se zdravotnictvím, školstvím, bydlením a příležitostmi. Romové stále častěji zkoušejí vzít osud do vlastních rukou a míří na západ v Evropské unii. Já si myslím, že e, ta diskriminace je nepřijatelná. E, Romové by měli být vítáni e, v zemích, které si zvolí u nás máme kočovné komunity a, a víme, že jsou nedostatečně vítány. A, když k nám přijdou další, tak to může pře, eh, eh, přerůst v tlak na ty naše vlastní kočovnické komunity a to může vést k proticikánskému eh, protireakci. A nyní pan Korau, prosím, na minutu. Grazie, grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát naší kolegyni paní Lunáčkové k její práci. Je to konstruktivní eh, zpráva. Nemohu se vyjádřit jinak. Protože my jsme před chvílí hovořili také o jiných zemích, ale Kosovo je bez pochyby nejmladší stát, který nebyl uznán pěti členskými státy Evropské unie, takže to je důvod, proč bychom se tím měli zabývat. Asociační dohoda je první krok, ale nebyl bych rád, kdyby tato tento první krok byl příliš uspěchaný a předčasný, protože to by ohrozilo to, co se podařilo na Balkáně. V této zemi existuje problém terorismu, organizovaného zločinu. To je pravda. Ale musíme přistupovat pozitivně k budoucnosti této země. Děkuji, nyní má slovo pan komisař Hán. Děkuji, paní předsedající, vážené a vážení poslanci, děkuji za vaši trvalou podporu našich iniciativ vůči Kosovu a návrh usnesení je velmi konstruktivní a chci poděkovat paní Luňáček za její práci, která asi nebyla vždy jednoduchá. Jasně ukazuje strukturální problémy Kosova, jak co se týče ekonomiky, tak právního státu a také ukazuje, jak postupovat. A proto jsem pevně přesvědčen, že uzavření a podepsání stabilizační dohody vyšle pozbuzující signál všem občanům Kosova, že budoucnost Kosova tkví v pokračování na cestě k Evropě a tato dohoda dále upevní závazek evropské integraci této zemi a bude významným stimulem pro nezbytné reformy a pro řešení ekonomických výzev Kosova ale chci také eh, poděkovat za přednosti paní velvyslankyně hlavním orgánům Kosova, zejména eh, prezidentovi a premiérovi a ostatním za jejich bezprostřední a důraznou reakci na migrační vlnu, které jsme čelili na konci roku aby komunikovali uvnitř země, že nedává smysl opouštět Kosovo a snažit se o žádost o azyl, která je bezvýsledná a veškerá tato snaha udržitelný pokles eh, migrace je důkazem kvality státní zprávy, které již politici zde dosáhli, takže vám děkuji a předejte toto poděkování úřadům ve vlastní zemi a možná bych tak mohl učinit sám, protože budu mít tu čest navštívit Kosovo za 14 dní, kdy se zúčastníme konference západo-balkánské šestky v Kosovu, kde, která souvisí s propojením systému v oblasti dopravy a je to dobrým signálem, že Kosovo se plně podílí na veškerých aktivitách v regionu a snaží se lépe propojit, zapojit tuto zemi do regionu a přispět k míru a stability, k růstu, pracovním místům a prosperitě v regionu Přeji vám vše dobré a děkuji všem poslancům a poslankyním za velmi konstruktivní práci a příspěvek v zájmu Kosova a v zájmu v Evropě. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři, a nyní závěrečné slovo paní státní tajemnici Kalině Lukaševice, paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát za tuto rozpravu. EU bude i nadále pomáhat Kosovu samozřejmě, včetně skrze posílenou přítomností v terénu, ale prvotní odpovědnostní pro pokrok je na Kosovu, na lídrech občanské společnosti a institucích. Rada uznává význam uzavření stabilizační asociační dohody s Kosovem co nejdříve a bude to významným příspěvkem pro regionální stabilitu, která úzce naváže Kosovo na evropskou integrační cestu. A také to bude dalším motivem pro reformy v Kosovu. Rada očekává návrhy komise v tomto směru, aby mohla postupy dále s rozhodnutím rady s cílem uzavřít dohodu bez odkladu. Reformy jsou klíčové a budou vyžadovat od politických lídrů, aby se postavili čelem ke své odpovědnosti pro blaho Kosova a jeho občanů. Klíčové reformy jsou zásadní ne proto, aby udělali radost EU, ale protože jsou v zájmu samotného Kosova a v zájmu samotných občanů Kosova. Takže vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost a děkuji za tuto klíčovou rozpravu. Děkuji paní státní tajemnice, to je závěr naší rozpravy. Máme návrh usnesení pro závěr této, této diskuse od zahraničního výboru.